považován za přijatý. Nyní několik eh, oznámení k zahájení zasedání. Rád bych přivítal Mariu Romanu de Gaspari, eh, dceru velkého italského státníka Alcide de Gasperiho, hm, jednoho ze zakladatelů Evropské unie. Eh, informace numer dva.